Gutko. Pasamos ahora. A nyní přistoupíme k návrhu na jmenování do parlamentních výborů. Nebyl předložen žádný pozměňovací návrh a tím pádem prohlašuji za schválené návrhy, které byly předloženy konferencí předsedů minuty. Senora Harms. Paní Harms, máte slovo. Ja, Herr Präsident. Ano, pane předsedo. Včera jsme obdrželi velice smutnou zprávu, a to z Čečenska, z Krosnyho. Tam byla zavražděna Natalia Estemírová, novinářka, kterou známe. Byla nalezena mrtvá poté, co byla předtím unesena. A došlo k tomu blízko hranice mezi Ingušskem a Čečenskem. A tato žena pracovala velice angažovaně a my bychom vás chtěli požádat, abychom nyní drželi minutu ticha za tuto velice angažovanou novinářku, která bojovala za lidská práva v Čečensku. Ano, paní Harms.